let's bring this message to our respective member states because it's a very hard message to deny. Merci. We all end up losing if we don't do this in 10 to 11 months. Thank you. Merci, Monsieur Sarvama. Monsieur Manka, pour une minute, s'il vous plaît. Ďakujem, pán predseda. Eh, chcem vyzdvihnúť, pán komisár, že ste aj včera, aj dnes spomínali, že eh, Európsky parlament eh,